po skončení rozpravy. Nyní zde máme sedm, sedm návrhů usnesení o Iránu a chci udělit slovo řečníkům. Jako první promluví kolegyně Gomez. Irán je rozdělen to nábožensky, etnicky a různě žijí tam také křesťané, židé a příslušníci jiných náboženství. Mám zde mnoho etnických menšin. Araby, Kurty, Balúče a jiné menšiny. Ve městech opravdu pulzuje život. Mladá střední vrstva chce Irán 21. století. Ale tato mnohostranost děsí ten režim, který tam vládne. Režim by to chtěl mít zkrátka jednoduché. Izolaci země, jednotné náboženství a potlačování veřejného mínění a to všechno brutálními prostředky. Toto usnesení si bere do středu pozornosti. Potlačování lidských práv v zemi, potlačování lidských práv se týká i dětí. Není tam žádná rovnoprávnost, svoboda slova, svoboda náboženství, jsou pronásledovány veškeré menšiny. Chceme vyslat jasná poselství iránskému lidu. Doufáme, že země bude v budoucnosti svobodná, demokratická, že země bude hrát velmi důležitou roli v regionu a chceme vyslat také poselství vládě, že Irán nikdy nebude moci uskutečnit, realizovat svůj potenciál, který určitě má. Vláda potlačuje svůj národ jménem práva a spravedlnosti. Děkuji kolegyni Gomezové a i nyní promluví kolegyně Šáke. Děkuji pane předsedo, vážní kolegové. Každá vláda získává svoji legitimitu tím, že se stará o dobro svých občanů. Kdokoliv nenaplní toto základní povinnost, ztrácí svoji legitimnost v mezinárodním společenství. Právě to zažíváme v Iránu a má to také toxický dopad na celý region a zbytek světa. Nemůžeme jenom tak stát a sledovat, jak nezletilí eh, jsou eh, posíláni na trest smrti eh, a jak se dalším koná různé příkoří. Nesmíme se dívat na to, jak lidé porušují lidská práva. Musíme zajistit právo na svobodu projevu, svobodu slova a demokracii. Toto jsou základní práva. Evropská unie na ně musí stále upozorňovat a to se týká i tedy souvislosti s iránským jaderným programem. Dokud se tedy Irán nebude starat o dobro svých občanů, nemůže být důvěryhodným hráčem na mezinárodním poli. Děkuji. Děkuji kolegyni Šáke a nyní promluví kolega Kelam. Děkuji vám, pane předsedající. Tato situace má kořeny v klerikálním diktátorském režimu, který neustále potlačuje lidská práva a občanské svobody. Celá situace v Iránu se ještě zhoršila. Zhoršila se po té frašce v červnových volbách, zatýkání, mučení, tresty smrti nad, vyneseny nad ženami a mladistvými. Irán má nejvyšší počet poprav na světě hned po Číně. Nedávné informace, které zatím nejsou v našem usnesení ze včerejška, hovoří o tom, že Irán popravil pět vězňů v teheránské věznici, včetně Serhela Kadíry, včetně Serhela Kadíry, což je 28 letá mladá žena. Podobně byla to vlastně už pátá žena, která byla v posledních měsících popravená. Toto jsou opravdu barbarské, barbarské činy, které nemají nic společného se skutky, které údajně spáchaly tyto ženy. Spíše to poukazuje na teror, který využívá tento režim proti mladým lidem a ženám ženám, které se snaží o, demokrat, o nastolní demokracie a působit a snaží se bojovat proti tomuto režimu. Nyní promluví kolega Tavares. Děkuji. Nezávisle na tom, kolik lidí je dnes přítomno v Evropském parlamentu, hovoříme tady za miliony lidí, kteří se vydali v Iránu do ulic a riskovali svůj život a svou bezpečnost. Chtěli protestovat proti volbám, které považovali za sfalšované. Tyto miliony Iráňanů, a to jak v Iránu, tak i vně, kteří musí žít v cizině, doufají, doufají v nás. Musíme ukázat naši solidaritu a musíme těmto milionům Iráňanů poskytnout pomoc. Musíme poskytnout pomoc Iráňanům, kteří bojují za lidská práva a demokracii. A ještě jednou musím zdůraznit, že tito lidé se vystavují velkým rizikům, podstatně větším rizikům, než je tomu obvykle v takovýchto situacích. Samozřejmě je to tak, že naše politika velmi často věci zjednodušuje a je v otázce Iránu velmi laxní. Evropa velmi často prováděla politiku vůči Iránu, která se ukázala jako špatná. Je tomu ale tak, že nechceme akceptovat příslušnost Iránu ke společenství národů, i když je Irán ve svém regionu velmi významnou silou. Je to Islámská republika. A nyní to v podstatě už není republika, je to režim. Je to režim potlačující lidská práva. Režim, který se zakládá na stále více se chvějících základech. Národ už tyto základy nechce respektovat a očekává od nás v Evropském parlamentu, že tímto usnesením ukážeme solidaritu a podporu. Děkuji. Děkuji kolegovi Tavarešovi a dvě a půl minuty nyní bude hovořit kolegyně Provera. Kolega. Děkuji vám, pane předsedající. Známe politické i sociální podmínky, ve kterých žijí lidé v Islámské republice Irán. Víme, jak důležité je náboženství v politických rozhodnutích a jaký vliv má na základní lidská práva. Poslední případ vražda Benu Čojího, mladistvého, to je jen poslední z celé řady událostí, při kterých byla porušena lidská práva a to politiků, homosexuálů, novinářů a tak dále, tedy všech, kteří chtějí občanskou společnost Iránu. Situace se neustále zhoršuje za vlády Mahmuda nežáda. Už na začátku své vlády vlastně tvrdil, že holokaust neexistoval. Od, jeho, od počátku jeho vlády se čtyřnásobila Čtyřnásobil počet poprav nezletilých. Provádějí také mučení a podobné praktiky jako kamenování nebo amputace končetin. Vidíme ale, že stále existují miliony lidí, kteří mají odvahu vydat se do ulic a protestovat proti eh, výsledkům posledních voleb. Neda Aga Zoltan, to byla žena, která byla zavražděna přímo na ulici, když bojovala za práva lidí a menšin, ale je nyní symbolem pro lidi, kteří chtějí pomoct demokratickému režimu v Iránu. Jak jim můžeme pomoct? Můžeme vytvořit demokratický a právní nástroj. Můžeme také pojmenovat ulice a náměstí v našich městech podle této ženy. A to by nám nepřipomnělo jen její oběť, ale byl by to také důkaz naší solidarity k opozici v Iránu. Ukázalo by to také a vedlo by to k tomu, že občané v Evropě budou více informováni o té strašlivé situaci v Iránu. Rád bych, aby na budově Evropského parlamentu v Bruselu vedle obrázku Aung i Suu Kyiho věsel také obrázek této ženy. A ještě jedna věc. Prezident nežád. jak mu můžeme věřit při vyjednávání o jádru, když jeho vlastní národ vidí, že je potřeba více respektu k lidským právám a více právům a demokracie. Děkuji kolegovi Proverovi a jako další promluví kolega Stevenson. Děkuji pane předsedo. Zatímco zde sedíme v této sněmovně a debatujeme o těchto tématech, tak popravčí v Iránu oběšují další lidi. Včera oběsili dalších pět, včetně jedné ženy, jejíž vlastně oběti či pozůstalí jejich obětí ji odpustili. My se tady v Evropě řídíme jakousi politikou appeasementu a dokonce tento týden jsme se eh, shodli na tom, že eh, umožníme Rusku eh, obohacovat uran, pokud to povede k tomu, že Ahmadinejad přestane se svým jaderným programem. Ahmadinejad ale úplně nespolupracuje a pokud budeme v této politice a písmentu postupovat, prostě jenom si podřezáváme eh, větev pod sebou. Děkuji kolegovi Stevensonovi. Jako další promluví kolegyně Lochbílerová. Děkuji vám, pane předsedající. Na začátku tohoto plenárního týdne nás pan předseda Buzek poukázal na to, že zrušení trestu smrti je základním požadavkem Evropského parlamentu a to platí pro všechny regiony světa. Odevšak musí být odstraněny tyto nelidské tresty. Předseda Buzek poukázal také na praktiky, ke kterým dochází v Iránu. A tato um, Toto usnesení poukazuje na čtyři rozsudky smrti. Jde o čtyři osoby, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, protože se údajně účastnili protestů po volbách. Ale v té době byli vlastně všichni ve vazbě, takže na tyto případy se můžeme odvolávat a všechny tyto případy potřebují naši pozornost. Hovořilo se také o tom, že v současné době jsou stále popravováni nezletilí. Irán je jedinou zemí, která v současné době ještě neustále popravuje nezletilé. Irán ratifikoval úmluvu pro lidská občanská práva a také úmluvu o dětských právech. Proto je povinen zrušit popravy nezletilých. V iránské parlamentu už existuje iniciativa v tomto ohledu a my musíme vyzvat naše kolegy tam, aby udělali vše, aby tento zákon vstoupil v, plat, v platnost. Myslím, že je to naším důležitým úkolem. Na závěr bych ráda vyjádřila úctu všem ženám a mužům v Iránu, kteří riskují velmi mnoho, opravdu velmi mnoho, vydávají se do ulic a podnikají různé rizikové aktivity, aby zaručili dodržování jejich práv, která jim přísluší podle iránské ústavy zaslouží si naši neomezenou solidaritu. Děkuji. Děkuji kolegyni Lochbílerové. A nyní promluví řečníci eh, za jednotlivé skupiny. Jako první pan Kastla. Am 2. října tohoto roku iránská policie na poslední minutě nedovolila jednomu muži nastoupit do letadla. Tento právník Abdul Soltány měl obdržet eh, cenu za lidská práva v Norimberku. Přestože měl platný pas, nebylo mu tedy dovoleno vycestovat. Jeho žena vycestovat mohla. Ta potom právem zjistila, já ji cituji, že lituje, že žije v zemi, která si sice popisuje za zemi eh, Boha, ale zároveň se tam eh, nic pozitivního neděje. Eh, Irán eh, ratifikoval civilní pakt, kde OSN, kde tedy stojí, že eh, musí nechat vycestovat každou osobu, která je k tomu tedy oprávněna platným cestovním dokladem. Takže případ Zoltány by se měl také objevit v našem usnesení, měl by se tam najít cestu a já tedy prosím kolegy o jejich podporu. Děkuji kolegovi Kastlerovi a jako další promluví kolega Čarnecký. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Milí kolegové a kolegyně, rád bych vyjádřil obavy, které se dotýkají situace v Iránu a především pokud jde o iránskou opozici eh, v Iráku, eh, v, která představuje v Kamraša, která představuje symbol této opozice. Eh, zdá se, že v této situaci by měl Irak pochopit to, že iránský režim nemá žádnou budoucnost a že v podstatě je u moci pouze eh, díky eh, zneužívání moci. Proto by Irák měl respektovat eh, usnesení Evropského parlamentu z 24. dubna 0. 2009, které se dotýkají této oblasti. Mulahové chtějí, aby byla, byl tento tábor zrušen, aby byl zničen. Ovšem my bychom, je to mm, tábor uprchlíků a my bychom měli, je to naše morální povinnost, vážený pane předsedo, abychom požadovali jejich ochranu, měli bychom požádat OSN, aby bylo zapojeno mm, na permanentní bázi v této oblasti, aby vyslalo dokonce své jednotky, tak aby zabránilo, zabránilo přemysťování vysílání těchto lidí do jiných částí Iráku. Děkuji. Děkuji kolegovi Čarneckému a jako další promluví kolega Belder. Děkuji vám, pane předsedající. Nepochybujeme o tom, že situace lidských práv v Iránu je v posledních měsících mnohem horší než předtím. Dobrým příkladem je aktuální vývoj potlačovacího aparátu Mahmady nežáda. Tam, kde se ukáže opozice, je hned potlačena, hned v zárodku. Mezitím také zasáhly mučící jednotky, které jsou integrovány do revolučních jednotek a potlačují opozici. Co můžeme dělat společně s Američany, se musíme soustředit na jednotlivé případy potlačování lidských práv Iránu. A v souvislosti s tím musíme Tehránu dát jasně najevo, že potlačování lidských práv nebudeme tolerovat a že vyvodíme důsledky. A to zcela vážné. Národní zájmy, hospodářské zájmy. Když je spochybníme, objeví se iránští pragmatici a pak se budou odvolávat na dobré úmysly Ajatoláha Kuminiho Komise a rada ale musí vyhledat slabiny Ajatoláhu a jednat v rámci Evropské unie, ve jménu Evropské unie ku prospěchu občanů. Jako další, říká předseda, promluví kolega Morvaj. Děkuji za slovo. <clears throat> Azt kérdeztem tőle, mit lehetne tenni. Navštívil jsem pana Barosa, zeptal jsem se ho, co bychom mohli udělat pro zlepšení krize lidských práv v Maďarsku. Tato krize trvá už několik let, dotýká se několik stovek lidí, kteří, eh, se kterými bylo velmi brutálně nakládáno ze strany maďarské policie. Řada z nich byla zatčená, eh, spousta z nich musela také projít eh, s dlouhavým soudním procesem, aniž by to kam, k čemukoliv vedlo. A eh, Pan Barroso mi u této příležitosti řekl, že za to není komise některak kompetentní a mně tedy přijde, že tady měříme dvojím metrem. Jednak máme zemi mimo Evropskou unii, kde říkáme, že tedy komise je kompetentní, ale zároveň neuděláme tež vůči vládě jednoho z členských zemí. Takže já prosím o to, abychom zvážili také práva e, Maďarů. Děkuji paní Morvaj. A nyní má slovo paní Korola. Iranilla olisi tärkeä rooli. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Irán by mohl hrát velice důležitou roli v oblasti mírových jednání na Blízkém východě, všem bohužel tomu tak není. Není to země, která by dodržovala lidská práva. Měli bychom rovněž nahlížet s určitými pochybnostmi na volby Ahmadinejadáda do mm, druhého prezidentského úřadu. Lidská práva se zhoršila po roce 2000 pět, čtyřikrát se zvýšil počet poprav a hned po Číně je to v podstatě země, která eh, popravuje nejvíce odsouzený. Další problémy, svoboda, vyjadřování zde v podstatě neexistuje. Mnoho vedoucích představitelů opozice je ve vězení, mnoho lidí pouze kvůli náboženskému vyznání skončilo ve vězeních a tak dále. V našem společném usnesení bychom chtěli posílit, podpořit odvahu několika nesmírně odvážných Iránců, kteří bojují za demokratické principy a svobodu projevu, především ženy iránské ženy, které opravdu hrály obrovskou roli v těchto demonstracích v Teheránu po volbách. Děkuji. Jako další promluví pan kolega Van Dalen. Mikro. Voorzitter, dank u wel. Um, Děkuji vám, pane předsedající. V Iránu je velmi přísný režim založený na středověkém výkladu islámu a Koránu. Kdo není s námi, toho uvrhneme do vězení. To je tedy pravidlo. Platí především pro křesťany v zemi. Křesťané nemají v Iránu vlastně žádný život. Ještě v loni schválil iránský parlament zákon, podle kterého může být uvalen trest smrti na všechny, kteří nejsou islámské víry. Máme tam demonstrace proti výsledkům prezidentských voleb a kvůli tomu byly tři osoby odsouzeni k trestu smrti. Je opravdu nepochopitelné, že může vůbec existovat takový zákon a že může dojít k takovýmto rozsudkům. Všem je tedy jasné, že když někdo v Iránu jde a demonstruje, nemůže si být jist svým životem. Musíme hovořit jasným jazykem. Musíme protestovat proti těmto brutálním postupům iránské vlády. Děkuji vám, pane kolego Vandalené. Jako další promluví kolegyně Andrik Jene. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Situace v oblasti lidských práv Iránu se zhoršuje. Své volné prezidentské volby, obrovské protesty, které následovaly po těchto volbách, odráží veliké napětí, politické, sociální napětí v Iránu. Podle informace novinářů bez hranic je v podstatě Irán úplně jednou z posledních zemí, pokud jde o svobodu tisku zo 175 zemí, které byly hodnoceny na 182. místě pouze Eritrea, Severní eh, Korea, Turkmenistán eh, jsou eh, za ním v této tabulce. Situace novinářů je šílená, webové stránky, blogy jsou zhaceny, zablokovány. Víme i o situaci různých známých lidí, které, které byli začeni, mnoho novinářů. Nedávno to byla nedá, e, Neda Aga Soltanová a tak dále. My chceme, aby opravdu došlo k vyřešení celé situace, pokud je o zhoršování lidských práv v této zemi. Nyní se dostáváme k postupu k HDI a slovo dostává kolega Higgins. President, I... Pane předsedo, já naprosto souhlasím s panem Čarneckým Eh, útoky eh, v tom minulém červenci v Iráku můžeme popsat pouze jako barbarské. Eh, zemřelo tam 11 lidí, mohlo jich zemřít dokonce více. Zra, úplně brutálně tam bylo zraněno velké množství lidí. Museli byste vidět ty videozáznamy, abyste pochopili, jak brutální to bylo. Opravdu ta brutalita byla sadistická. Eh, potom bylo zatčeno 36 lidí, kteří neměli na výběr a museli jít na hladovku. A eh, v podstatě až po 72 dnech eh, této hladovky potom na mezinárodní tlak vláda polevila. Jak říkal pan Čarnecký, potřebujeme dvě věci. Potřebujeme tam stálou stále, stálou účast jednotek OSN na místo USA. Děkuji. Nyní kolegyně De Kaiser. Pokud jde o Catch the Eye, ano, děkuji. Ráda by vystoupila, vážený pane předsedo, pouze tři body, jenom doplnění kolegů. První záležitost. Paní Komeš se zmínila o tom, že přesto všechno, co se tam děje, přes všechny ty dramatické záležitosti, eh, my samozřejmě doufáme v politickou budoucnost této země, my skutečně doufáme v sílu jejich občanské společnosti. Druhá věc, kterou jsme zatím ještě nezdůraznili, je to, že mm, jsme, že samozřejmě mm, od, odsuzujeme veškeré sebevě, sebevražedné atentáty, které znamenaly desítky, desítky mrtvých. Jsme proti, proti tomuto násilí, i když samozřejmě chápeme, proč k něm dochází ale samozřejmě my jsme mm, sice na straně odpůrců tohoto režimu, ovšem odsuzujeme takové atentáty. Pokud jde o trest smrti, tak jsme proti trestu smrti mm, a nejenom, nejenom v Iránu, ale ve všech zemích světa, ať už je to pácháno na ženách, mladistvích nebo mužích. Dank, Frau Kollegin. Děkuji vám, kolegyně de Kaiser. A nyní promluví kolega Preda. Herr Kollege Preda, Pan kolega Preda, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Rád bych také vyjádřil, jak je mi líto, že se vyvinula taková situace v Iránu po volbách. Situace se den ode dne zhoršuje, vyskytuje se tam násilí vůči opozici, agrese, už jste také hovořili o svobodě mínění. Ta je potlačována velmi vážně tím, že jsou pronásledováni novináři. Dalším velkým problémem, který před námi stojí, je mučení a trest smrti. Obě praktiky se v Iránu používají velmi často. Amnesty International nedávno prokázala, že počet odsouzených osob a popravených osob od voleb velmi silně vzrostl. Rád bych také podpořil tu delegaci Evropské unie, která by měla být vyslána do Iránu. Tu myšlenku tedy, to by byla tedy možnost spolupracovat s občanskou společností a podpořit ji v tom, aby bojovali za lidská práva a za svobodu. Děkuji kolegovi Predovi a nyní promluví kolegyně Vertmanová. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zde udělala návrh. Lidská práva, demokracie a stá, právní stát, to jsou důležitá téma. Témata. Bohužel je nás zde velmi málo. Před měsícem jsme hovořili o vraždě novináře, dnes o katastrofální situaci lidských práv na Sri Lance, v Gvineji a v Iránu. Vím, že mnozí z nás sdílí tento názor. Prosím vás, najděme nějaký vhodnější termín pro diskuzi o těchto tématech. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Bylo by dobré, kdybychom v proceduře Catch hovořili k tématům, protože berete čas ostatním kolegům, kteří chtějí promluvit.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 první řadě bych chtěl vyjádřit soustrast rodinám příslušníků těch, kteří zemřeli po teroristických útocích v provincii Sistan Balučistán. Komise odsuzuje teroristické útoky všude na světě a samozřejmě to platí i pro Irán. Je nám líto všech ztracených lidských životů. Nás ta současná situace v Iránu velmi trápí. Trápí nás porušování lidských práv. A když hovoříme o tomto tématu, nesmíme zapomínat na porušování práv opozice, odsuzování mladistvých na smrt a také potlačování svobody projevu. Lidé se nemohou spolehnout na to, že je, se jim dostane spravedlivého soudního řízení, režimy potlačuje a zejména potlačují ty, kteří bojují za lidská práva. Evropská unie. Evropská unie má přímé kontakty s Iránem a otevřeně předložila svůj názor na to, jak se situace vyvíjí. Evropská unie podporuje základní svobody a univerzální hodnoty. Zároveň Evropská unie cítí svoji povinnost vyjádřit svůj názor pokaždé, kdy jsou porušovány tyto hodnoty a principy. Bohužel Ačkoliv Evropská unie neustále na eh, problémy v Iránu poukazuje, eh, došlo k neustálému zhoršování humanitární situace v Iránu. V posledních týdnech a bylo v Iránu pověšeno mnoho lidí. Někteří z těchto lidí už, už eh, to zde zaznělo, A někteří z těchto lidí byli a nezletilí ve chvíli, kdy byli pověšeni. A, ale přesto Irán neudělal to, co Evropská unie žádala, aby tito lidé popraveni nebyli. Zároveň zde existují velké obavy týkající se sedmi bihajských vůdců v Iránu. Tito lidé byli zadržováni více než 17 měsíců a byli obviněni, obviněni z velkých eh, zločinů, jako je například eh, špionství či eh, narušování zájmu státu. Tito lidé nemají žádnou jasnou představu o tom, jak by měl vypadat, nemají žádnou jasnou šanci, že budou mít spravedlivý proces. Stovky lidí byly zadrženi během různých demonstrací. Rozhodnutí soudu proti takovýmto osobám jsou velmi časté. Minulý týden byly čtyři osoby odsouzené k trestu smrti kvůli tomu, že údajně byli za, že se účastnili různých manifestací po volbách. Chtěl bych vám říci, že nás velice znepokojuje tato situace v oblasti lidských práv. Evropská komise monitoruje tuto situaci a vždy, kdy můžeme, žádáme iránské orgány o to, aby dodržovaly závazky mezinárodního společenství v oblasti lidských práv. aby to bylo v souladu s Mezinárodním paktem o lidských právech a také v souladu se Všeobecnou úmluvou o lidských právech. Zlepšení situace lidských práv v Iránu je klíčové pro to, aby i Evropská unie mohla eh, skonsolidovat eh, dialog, politický dialog a spolupracovat s Teheránem do budoucna. A teď pokud je o tu otázku, kterou jsem dostal, myslíme si, že k dnešnímu datu, vzhledem k podmínkám mm, v dané zemi, tak asi by nebylo příliš užitečné eh, aby se eh, konala mm, delegace celé EU. Děkuji panu komisaři Orbanovi. Tímto končí rozprava. Hlasovat se bude na konci celé rozpravy. Nyní eh, by měla následovat rozprava o šesti usneceních o Sri Lance. Nejdříve, nejdříve pan Orden, jedna minuta. Uh, Děkuji.